Dear colleagues. Vážení kolegové, dámy a pánové. Vážení lareváti Sacharovovi ceny. Naše zasedání je nyní zahájeno. Dnešní příležitost je skutečně velmi zvláštní, protože rok 2011 se zapíše do dějin jako rok arabského jara. Je mi velikou ctí udělit Sacharovovu cenu Evropského parlamentu za svobodu myšlení za rok 2011 pěti odvážným ženám a mužům, kteří zastupují arabské jaro. Cena se tímto uděluje paní Asma Mahfuzové z Egypta, panu Ahmadu El Senusimu z Líbie, paní Razan Zajtunahové ze Sýrie, panu Alímu Farzátovi ze Sýrie, a nakonec posmrtně panu Muhammadovi Bouazízímu z Tuniska který již mezi námi není. Vážení přátelé, lidská práva jsou práva univerzální. Všichni si vážíme lidské důstojnosti, svobody myšlení a svobody projevu a rovněž si vážíme zodpovědné vlády. Všichni na, tato, na tyto svobody máme nárok udělením Sacharovovy ceny těmto pěti aktivistům arabského jara Evropský parlament oficiálně uznává snahu a úsilí všech těch, kteří bojují za důstojnost, za základní práva a za politické změny v arabském světě. Podíváme-li se na události tohoto roku, po jasmínové revoluci v Tunisku jsme zažili konec diktátora a svobodné volby. Chceme oslavit chceme oslavit statečnost tuniského lidu a právě proto udělujeme Sacharovovu cenu posmrtně Muhammadovi Buazízímu, mladému pouličnímu prodejci, který se upálil. Upálil se poté, co mu úřady opakovaně zamítly základní předpoklady důstojného života. Od té doby se podobné sentimenty přelily celou severní Afrikou a mnoho lidí zemřelo při obraně základních svobod a lidské důstojnosti. Na mnoha místech tento boj v současnosti stále pokračuje. V Sýrii se požadavky protest, protestujících e, řeší kulkami, tanky, mučením a zatýkáním. Nejnovější Statistiky, které jsme obdrželi, jsou pět tisíc, více než pět tisíc mrtvých, včetně více než tří stovek dětí. Vzpomínejme proto na pana Buazízího a na všechny ostatní, kteří zemřeli v boji za důstojnost a svobodu v našem světě. Proto bych vás všechny chtěl požádat o minutu ticha. Tyto historické události nás rovněž upozorňují na naši odpovědnost, mimo jiné na nutnost podporovat nově vznikající občanské společnosti. Mezi našimi laureáty máme dvě mladé dámy, zástupkyně nové generaci. Asme Mahfuzovou a Razan Zajtunahovou z Egypta, potažmo ze Sýrie. I oni si zaslouží nejenom náš obdiv a náš respekt, ale zaslouží si i lepší budoucnost. Jejich nominace představují vzdání holdu rozhodující roli, kterou sehrály ženy během arabského jara. Já doufám, že jejich odvážná angažovanost v těchto událostech Doufám, že jejich angažovanost v těchto událostech bude signálem k tomu, že politické změny sebou ponesou i zlepšení situace v oblasti práv žen v této geografické oblasti. Dnes máme rovněž tu čest přivítat zde u nás konkrétně paní Asme Mahfuzovou, která mobilizovala egyptiany, aby vyšli do ulic na Tahirské náměstí a volali po svých právech. Paní Machfuzová je zářný příklad toho, jak každý jednotlivec může znamenat velký rozdíl ve vývoji situace. Vzhledem ke svému hlubokému přesvědčení o nutnosti bojovat za lidská práva přes, všechny, přes veškeré překážky a zastrašování ze strany, ze strany úřadů, vytrvala ve svých snahách a já vás nyní poprosím, paní Machfuzová, abyste předstoupila před Evropský parlament a promluvila. Chci nejprve poděkovat vám, pane předsedo, a následně děkuji vám všem za to, že jste mě sem pozvali, že jste mi dali e, tuto cenu, která je cenou arabské revoluci, e, egyptské revoluci a počátkem nových vztahů mezi Evropou a arabským světem pro lepší pochopení mezi námi. Hodně dlouho jsme žili na základě určitých stereotypů vůči Arabům a muslimům po arabském jaru, poté co eh, arabský svět se eh, teď těší eh, takovémuto zájmu, tak všichni vidíte, že můžete být hrdí na arabské národy, na arabský lid, který myslí na hodnoty důstojnosti a myslí na respekt vůči lidskému životu. Toto je odměna odměna, která je odměnou celé revoluci. Toto je cena, která je vlastně cenou všech, všem mladým eh, egyptianům. Jsou tady mnohem statečnější lidé eh, u nás doma, kteří obětovali své životy za svou svobodu, za eh, svobodu nás všech. Arabská revoluce umožnila pád režimu, přestože tomuto režimu se dostávalo ještě podpory ze strany USA a několika evropských zemí. Je to, byl to konec Mubaraka a jeho lidí. Máme před sebou nicméně dlouhý boj, pokud chceme změnit eh, režim. Eh, režim se samozřejmě, eh, od, se samozřejmě drží díky podpoře. Já jsem ráda a velice hrdá, že jsem součástí egyptského lidu, který chce bojovat i nadále mírumilovným způsobem. Doufám, že členové Mubarakovy vlády dostanou žádnou podporu. Teď teď mám na mysli bývalé členy bývalé vlády, jako například celá vojenská rada. Jsou tady mladí lidé, kteří jsou připraveni se obětovat pro realizaci cílů revoluce a pro vytvoření skutečně občanského státu, který by chránil eh, svobody jednotlivce a svobody eh, kolektivní. Pokaždé, když jde o lidský život, tak je třeba, aby tady byla rychlá reakce. Proč dlouho čekat po té, co jsou zavražděny eh, určité eh, některé osoby? Už hned je třeba jednat. Stačí jedna vražda, aby eh, bylo jasné, že jde o pošlapávání lidských práv a že je třeba přijmout nutná opatření. Doufám, že prioritou v arabském světě bude teď lidská bytost, která bude bude se plně těšit svým právům. E, my máme schopnost vytvořit si tento svět, e, ve který všichni doufáme. Závěrem dovolte, abych e, vám řekla, že jsem skutečně hrdá na všechny mučedníky arabské revoluce a chci potvrdit, že my nezradíme tyto cíle, že půjdeme dál po této cestě, po cestě, která umožní uskutečnit všech, sen nás, všech sen o změně. Sláva mučedníkům a sláva životu. Děkuji vám. Děkujeme vám mnohokrát za váš velice přínosný projev. Druhá mladá laureátka Sacharovovy ceny za rok 2011, Razan Zajtunahová, bohužel musí, bohužel se musí skrývat a nemohla mezi nás dnes přijet každopádně i nadále zásadně odmítá porušování lidských práv ze strany syrských úřadů. A my tímto děkujeme za její neobvyklou odvahu. Poslala nám velice dojemné písemné sdělení, sdělení o naději pro demokratickou a pluralitní syrskou budoucnost. Toto sdělení bylo, vážení kolegové, rozesláno vám všem dnes ráno. Nicméně mezi nás mohl přijet ještě jeden laureát, konkrétně pan Ahmad As Sanusi, který je jedním z těch úžasných lidí, kteří se pokusili před dlouhou dobou eh, přivést eh, převrat proti diktátorskému režimu a který za to zaplatil vysokou cenu protože byl nejdéle vězněním, vězněným vězněm svědomí v Líbii, strávil celkem 31 let v tamním vězení. Pan Assanusi nyní spolupracuje s Mezinárodní radou pro e, politický přerod a zabývá se konkrétně a zabývá se konkrétně demokratizací společnosti. Doufáme, že utrpení, které musel, eh, které musel zažít, eh, bude znamenat do budoucna eh, demokratický přerod v Líbii. Jeho znalosti, jeho zkušenosti v tomto procesu musí hrát jednoznačně významnou roli. Pane Assanusi, rád bych vás rovněž vyzval, abyste předstoupil k řečnickému pultíku a přednesl nám svůj projev. Pane předsedo Evropského parlamentu, dámy a pánové, poslankyně a poslanci, vážení hosté, obracím se k vám se srdečnými pozdravy, se srdečnými díky a s vděčností za to, že jste mi věnovali Sacharovovu cenu. Tato cena má obrovskou morální hodnotu a velmi oprávněně si libijský lid nesmírně váží. Libijský lid se radoval z udělení této ceny a blahopřál mi k ní. Tato cena představuje další motivaci eh, pro konsolidaci těch hodnot, které jsme vždy bránili. Vytvoření demokratického státu založeného na ústavnosti, na rovnosti všech, státu, ve kterém se ženy budou těšit své svobodě, právu hlasovat, volit, a je to také proto, že ženy přinesly řadu obětí. Ženy často obětovaly své životy, své děti, životy svých blízkých, proto aby pomohli nám všem zbavit se totalitního režimu. My jsme téměř 40 let žili eh, jakoby ve vězení, eh, v hlubokém eh, klimatu opovržení základními lidskými hodnotami a tyto dlouhé roky vedly k tomu, že mladí byli připraveni obětovat své životy. I když měli holé ruce, jejich jedinou zbraní bylo jejich přesvědčení, jejich vůle. A to také díky podpoře mezinárodního společenství a díky podpoře Evropského parlamentu vedlo k výsledkům. A my eh, při této příležitosti musíme říci, že jsme velice vděční Evropskému parlamentu. Teď eh, chceme eh, v, tole, v duchu tolerance znovu obnovit svou zemi. Chceme být tolerantní i vůči těm, kteří eh, provedli zlo vůči naší zemi, kteří mířili na naše děti, na naše syny, kteří eh, ničili naše domovy. Vy jste to všechno mohli sledovat eh, přes televizní kanály, přes satelitní vysílání, všechna ta, všechny ty hanebné akty, ke kterým u nás doma došlo a my Eh, si samozřejmě tyto věci uvědomujeme. Byli jsme eh, národem bez zbraní, bez eh, možnosti se obhájit a ten náš diktátor se nás snažil ještě více poškodit ještě více, e, nám ublížit i také díky podpoře některých e, mezinárodních e, veličin, které sledovaly své vlastní cíle. Nicméně je to tak, že vítězství je vždy na straně lidu. Lidu, který zůstává na svém místě pevně nohama na zemi. Evropě chceme poděkovat za její postoj a chceme také poděkovat mezinárodnímu společenství. Nicméně musíme přiznat, že to byli naši nejbližší evropští sousedé, kteří byli první připraveni nás podpořit, kteří nás první eh, podpořili nás eh, s holýma rukama a proto se nám podařilo zbavit se toho totalitního režimu, který nás sužoval 42 let. Já sám jsem strávil více jak 30 let ve vězení za Kadáfiho režimu. Během 31 let, včetně 9 let v, na samotce, jsem byl vystaven násilí, mučení, Eh, nedostávalo se mi základního lékařského ošetření, ale během všech těchto let jsem nestrácel naději, naději na to, že budeme opět moci žít důstojný lidský život. Chceme žít v součinnosti s mezinárodním společenstvím, chceme být vnímáni jako rovní mezi rovními, nechceme být eh, eh, nálepkováni nějakou nálepkou teroristů jako národ. My máme rádi život, máme e, rádi život jak náš, tak život obecně, život ostatních a doufáme, že tato cena, Sacharovova cena, nám umožní ještě věci posunout kupředu i v dalších zemích, které ještě sužuje diktatura. Ještě jednou e, děkujeme za tuto podporu. E, máme před sebou ještě dlouhou cestu, než dosáhneme našich cílů, ale díky naší trpělivosti, našemu eh, cílevědomému postupu se nám již podařilo eh, řadu cílů realizovat. Máme eh, parlament, máme ústavu schválenou lidem Libie a já vám chci ještě jednou poděkovat a mír s vámi. Vážení kolegové, Sacharova cena se uděluje za svobodné myšlení a to může mít řadu podob. Někdy malba hovoří více než tisíce slov. To je vyjádřeno i v obrázcích pana Alího Farzáta. Jeho zbraní je pero a díky jeho kreativitě a odvaze obrázky posunuly svobodu myšlení v Syrii a v celém arabském světě. Jeho politické vrázují jeho ideály. Ali Farzad byl v srpnu zbyt bezpečnostními složkami. Zlomili mu obě ruce. Ale zaslal nám vzkaz ve formě videa, které nyní můžeme zde v Evropském parlamentu společně sledovat. Milí přátelé, vítejte. Opravdu bych byl moc rád dnes s vámi při udělování této prestižní Sacharovovy ceny za svobodu myšlení. Bohužel osobní okolnosti způsobily, že nemohu za vámi přicestovat, nicméně eh, moje srdce, moje myšlenky jsou s vámi. Jsem velice šťasten, že jsem obdržel tuto cenu tuto velice prestižní cenu a jsem rád, že mohu být s vámi, i když jen symbolicky na dálku. Zároveň nadále jsem smutný z toho všeho, co se děje v Sýrii, protože během těchto minut, během těchto hodin umírají další lidé a to mě naplňuje smutkem a hořkostí. Můj soucit je na straně obětí, raněných, lidí, kteří demonstrují v ulicích a všech, kteří tedy, i když zase na dálku, jsou nyní s námi. Ti všichni si uvědomují, že svoboda je důležitá, vzácná a že to je dar od Boha. Přednedávnem jsem se zeptal eh, kamaráda, když chodíš na demonstrace, nemáš strach, že zemřeš, že tě zabijí? A on mi řekl, samozřejmě, že ano, myslím na to každým okamžikem, pořád myslím na, na to riziko, které na sebe beru, ale zároveň mi řekl můj milý Ali, víš, že svoboda je velice vzácná a je nám drahá. A je to poprvé ve svém životě, kdy mohu promluvit, do, té, do, do dnešní doby jsem mlčel. 50 let jsem nemohl mluvit. To znamená, že teď, ať už se stane cokoliv, vím, že jsem alespoň uplatnil své právo na svobodu, právo na život. Chtěl bych tedy poděkovat vám všem. Chci poděkovat všem, kteří mě poctili udělením této ceny. Chci eh, pozdravit pana Jeffreyho Harrise, vedoucího oddělení pro lidská práva. Chci také pozdravit předsedu Evropského parlamentu a poděkovat vám všem. Jsem vám velice vděčen. handing over the Nyní tedy předáme diplomy o udělení Sacharovovy ceny.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 Slavnostní zasedání je tímto u konce. Hlasování bude eh, v zápětí pokračovat. Voting will start immediately. Hlasování bude za chvíli pokračovat.